Eh, dobré odpoledne, vážení kolegové. Omlouvám se za tuto malou přestávku, ale to je asi poprvé, kdy jsme připraveni zahájit eh, ústní otázky včas. Další bod na programu jsou totiž otázky k ústnímu zodpovězení pro radu. První otázku pokládá Bernd Posselt a týká se to etnické menšiny v Srbsku. Prosím, pane. Děkuji vám Děkuji vám, pane poslete, za položenou otázku. V, na tomto zasedání 7. prosince, na posledním zasedání 7. Eh, eh, prosince jsme eh, dospěli k závěrům o rozšiřování a asociačním procesu a my tedy vítáme jako rada naše úsilí o integraci a o zavádění evropských standardů v této zemi. Toto všechno je třeba dodržovat. Dále 14. října jsme vydali tiskové prohlášení eh, k právnímu rámci pro spravedlnost eh, v Srbsku a ve smyslu respektování lidských práv. Otázka práv etnických menšin v tomto rámci bude sehrávat eh, velkou roli. A je třeba, abychom v této souvislosti se pobavili o porozumění, o chápání, o pojímání eh, těchto práv eh, minorit. Pokud se týče konkrétní situace na jihu Srbska, eh, došlo zde, to je pravda, k významnému incidentu v červenci. Několik lidí bylo zatčeno, ale poté už k dalším incidentům nedošlo. Situace v koordinačních orgánech pro Jižní Srbsko se nyní zlepšila a jsou zde významné etnické skupiny, eh, které se nyní na tomto společném orgánu podílejí. A dále eh, bylo zahájeno partnerství s místní univerzitou, kde se bude uskutečňovat výuka také v srbštině a albánštině. Eh, to jsou eh, záležitosti, které pomohou zlepšit situaci v oblasti vzdělávání, kultury a tak dále. Ekonomický rozvoj v této oblasti je velmi slabý, což je překážkou pro minority v Jižním Srbsku. My budeme nadále sledovat situaci na místě a budeme sehrávat aktivní roli v otázkách míru a stabilitě v, orga, v tomto regionu ve spolupráci s srbskou vládou. Děkuji vám, paní ministrině, pane poslte. Paní předsedkyně rady, děkuji vám za výbornou otázku. Chtěl jsem jenom říci, že se jedná o tři regiony, eh, dvě jsou pohraniční, Vojvodina, eh, Preševo, eh, čili já bych skutečně prosil, abyste ve svém budoucí funkci komisařky dále dbala na to, aby se pokračovala v rozvoji této oblasti a zejména v Srbsku, eh, Sančaku a eh, Nový Pasa. Tyto regiony jsou úplně odřísnuty od zbytku světa, takže tam je třeba eh, hodně udělat. Zejména v Jižním Srbsku často dochází k násilí a já bych byl rád, kdyby rada se tohoto ujala. Mr. Posset, you can be Pane Moseta chci vás ujistit, že budeme nadále velice eh, úzce tu situaci sledovat, což je také součástí trvalé práce komise. Tak to postupujeme. Víme, že se něco zlepšilo, i když situace je velice křehká a ty institucionální uspořádání, o kterým jsem se zmiňovala, jsou dobrým krokem do správném směru. Můžeme jenom doufat, že s naší podporou a s podporou OBSE bude, podpo- bude pokrok pokračovat. Pan Obermeier má další doplňující otázku. Děkuji. Násilí ale je také v Kosovu, nejenom v Srbsku. Víme, že albánská menšina je i v Srbsku, nejenom srbská v Kosovu. Já se chci zeptat, jak chce Rada zabránit tomu, aby vznikla šedá místa při vydávání víz některým menšinám. Víme, že jednak jde o velmi sporné uznání Kosova jako takového. Thank you, minister. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Já jsem si nebyla přesně jistá, co byla otázka. Samozřejmě v případě Kosova musíme tomu věnovat další ústí, tak vzhledem k tomu, že ne všechny ženské státy Kosovo uznaly, ale komise provádí hodně práce tom smyslu, aby byla usnadněna situace i pro občany Kosova. To bude nějakou dobu trvat, e, jsou s tím spojeny problémy, ale i toto bude oblast, která v budoucnosti e, bude e, nebo získá snad jednou usnadněný vízový styk. To nebylo úplně k věci, ale bylo to aspoň příbuzné. Další otázka pochází od paní Hawking a týká se úrovně nezaměstnanosti. Takže prosím, paní ministrině, až budete mít chvilku, tak nám můžete odpovědět. Eh, paní předsedkyně, děkuji paní eh, Harkin za otázku. Samozřejmě, že současná krize se podepsala na milionech lidí. Velice to zasáhlo a to je tedy jedna z hlavních výzev, které teď máme v Evropskou unii. Musíme řešit důsledky hospodářské krize, musíme uvažovat také o stárnoucím obyvatelstvu. Proto členské státy musí snižovat úroveň nezaměstnanosti a snažit se vyhnout se tomu, aby se z toho nestal trvalý zjev. Vlastně členské státy jsou sami zodpovědny za politiku zaměstnanosti, ale Rada pro zaměstnanost přijala orientační doporučení a tam se zdůrazňuje skutečnost, že s ohledem na rozdíly na pracovním trhu mezi různými státy musí být i různá opatření. My jsme vypracovali společnou zprávu a tam vyčílila komise a rada situaci v různých státech. Při současné situaci Evropská rada věnuje zvláštní pozornost nezaměstnanosti. V prosinci 2008 jsme se dohodli na tom, že je třeba vypracovat plán hospodářské obnovy pro Evropskou unii. To je rámec rámec pro opatření, která bude třeba přijmout. Evropský parlament a Rada v červnu také přijali nařízení ohledně změn, které je třeba učinit v Evropském globalizačním fondu, abychom měli dispozici opatření pro boj proti krizi. Samozřejmě, že je třeba vycházet vždycky z různé situace v různých zemích Je možno přizpůsobovat pracovní dobu, snižovat příspěvky na sociální zajišť, zabezpečení. Prostě jsou různé možnosti, jak je možné přijímat opatření, která by pomáhala řešit zaměstnanost a zvyšovat mobilitu. Hovořili jsme o tom také na summitu pro zaměstnanost, kde rada nastínila celou řadu opatření, které by byly k dispozici pro členské státy a pro jejich partnery na pracovním trhu. Například je to flexicurity. Tudíž existují eh, alternativy, které mají dnes podniky k dispozici. Mohou používat pružné mm, formy zaměstnanosti, pružnou pracovní dobu. Mělo by to vést k pružnějšímu pracovnímu trhu jako takové. Potřebujeme také mít větší pobítky, tak, aby se mm, zvyšovala zaměstnanost, aby bylo možné snižovat naopak sociální výdaje. V listopadu ministři se víceméně dohodli, že aktická, aktivní politika zaměstnanosti s krátkodobými opatřeními tady musí být. Hovoříme o krátkodobé zaměstnanosti, o lepších příležitostech pro zaměstnanost, o školení, rekvalifikaci, aby se lidé mohli vrátit na pracovní trh. Na stejném zasedání rady se ministři dohodli, že zaměstnanost je velice důležitá, aby se zabránilo vylučování, aby se zajistilo zajistil ekonomický růst a řešila se nerovnost. Proto členské státy mají zlepšovat také opatření pro péči pro děti, přemostovat mezeru v rozdílech platů a podobně. Je to velice důležité pro ty, které zejména zasáhla krize. To jsou mladí, naopak starší lidé, postižení lidé, lidé bez permanentních kontraktů. Musíme poskytovat větší příležitosti vzdělaným mladým lidem. To musí být hlavní cíl pro politiku pro pládeží na e, období 2010 až 2018. V roce 2009 k tomu už e, komise přijala úvodní pro návrh. Děkuji paní e, Harkenteď, děkuji za odpověď. Paní ministrině Melstromová, jsem velice ráda, že vás tady vidím a doufám, že vás budeme častěji vidět a že sem budete chodit odpovídat na otázky. Děkuji vám za to, že jste odpověděla na to, které mě připadají důležité důležité, ale vy jste se neovšem zmínila. Eh, Pobídky k podnikatelství a zejména eh, zvýšené výdaje na výzkum a vývoj, ale chci se hlavně zeptat. Zatím jsme spolehali na otevřenou metodu koordinace a eh, byl to poměrně slabý nástroj a moc dobře nefungoval. Moc nám nepomáhal dosahovat cílů Lisabonského programu. Máte nějaký návrh, jak tento mechanismus posílit? Děkuji. Tak eh, to je velmi případná otázka. Jak víte, ráda eh, na základě návrhu komise už začala jednat o budoucnosti Lisabonské strategii do roku 2020, eh, což bude prací pro španělské předsednictví na jaře příští rok. Jak tedy můžeme výjít této situaci, vytvořit konkurenčně schopnější Evropu, flexibilnější, kde bude lepší zaměstnanost, eh, výzkum a vývoj a tak dále, abychom byli silnějším celosvětovým hráčem. To všechno určitě bude spadat do té strategie. A e, velice důležitým aspektem je e, metoda vlády. E, ta otevřená metoda koordinace, ta se osvědčila, ale je třeba daleko více zapojit regionální orgány, a je třeba, aby vlastně tyto orgány brali tento proces za vlastní a to je také vysvětleno v dokumentu komise a nyní probíhají konsultace s členskými zeměmi. Eh, já myslím, že ty se k tomu také vyjádří, poněvadž toto je slabina strategie, to máte pravdu. Děkuji. Mám tady dvě další doplňující otázky od pana Molcera a pana Rübika. Takže pan Molcer. Eh, Evropská unie plánuje takzvaný eh, nástroj mikrofinancování a mají to být peníze, které se vezmou z programu Progress. Jak v této souvislosti chcete zabránit tomu, aby malý, tedy tento nový nástroj nešel na úkor již dříve zavedených sociálních programů. Děkuji vám, pan Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka je, je tato. Nebylo by rozumné vůbec bránit, zabránit eh, nezaměstnanosti tím, eh, že je možné eh, pořádat veřejné práce, také můžeme posilovat malé a střední podniky, pomáhat zakládání eh, nových eh, malých středních podniků. Existují osvědčené postupy, jak zakládat tyto firmy, čili to všechno je možné využít. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jsem řekla, konečná zodpovědnost za tvorbu pracovní příležitosti je v rukou členských zemí. Ale, jak jsem eh, řekla v úvodu, Rada k tomu vydala řada doporučení, jakým způsobem se postupovat, jak eh, zlepšovat flexibilitu, různé systémy podpory a tak dále aby nedocházelo k, souč- eh, k sociálnímu vylučování. Eh, my jsme už uspořádali setkání na vysoké úrovni se sociálními partnery, vyměňovali jsme si osvědčené postupy, které jsou různé v různých členských zemích a můžeme si navzájem dávat příklady a monitorovat, co nejlépe funguje. Čili je to kombinace doporučení od rady, ale také Členské země samozřejmě se musí starat vlastními silami a také v závislosti na konkrétních okolnostech. Eh, k vaší otázce, pane Melce, já mm, nevím, jestli jsem tomu rozuměl správně, tam eh, eh, myslím, nevím, jestli se to týkalo, já, já jsem tady hovořila o globalizačním fondu, ne o mikrofinancování. My jsme chtěli a vlastně pracujeme na tom, aby ten globalizační fond byl flexibilnější, tak aby mohl lépe pomáhat firmám, které jsou v potížích a tím pádem pomáhat taky eh, lidem ohrozeným nezaměstnaností. Děkuji vám, paní ministrině. A teď se dostáváme k další otázce od pana Šona Kellyho pardon, od pana Nikolase Šontise, která se týká vyjednávání s Tureckem o zapojení do operace Frontexu. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi důležitou součástí evropské strategie v oblasti migrace jsou právě partnerství se třetími státy v oblasti ochrany hranice. To je velmi důležitá součást integrované eh, ochrany hranic. A já bych chtěl říci, že právě tato operativní spolupráce s třetími státy je důležitou součástí práce Frontexu a Frontex může tuto operativní spolupráci usnadňovat mezi členskými státy v rámci evropské politiky pro vnější akci a také v rámci různých bilaterálních dohod. K těmto věcem již v minulosti došlo, už se o tom diskutovalo, mandát zadávají členské státy. A já myslím, že už došlo k prvním rozhovoru mezi Tureckem a Frontexem. Nicméně jednání ještě nebyla ukončena a proto nemůžu komentovat v podrobnostech, čeho se to přesně týká. Děkuji, pan Šuntis bude chtít eh, zareagovat. Paní předsedkyně, Eh, děkuji, paní ministrině. Z vaší eh, odpovědi jsem pochopil, že jednání mezi Tureckem a Frontexem jsou již v pokročilém stádiu. Za druhé, tyto jednání jsou možné pro všechny členské státy. Eh, I Řecko je o tom informováno a ministr zahraničí se dohodl na tom, že tato spolupráce na kontrole nižší hranice bude probíhat společně. Když budou prováděny společné operace, na kterých se tedy bude podílet i Turecko, tak eh, jak můžeme zajistit dodržování lidských práv eh, přistěhovalců? A citlivou otázkou nebudou pouze vnější hranice, ale i to, jestli Turecko bude moci chránit evropské standardy na vnějších hranicích. Děkuji, paní ministrině, máte slovo. To je velmi rozsáhlá otázka. Jednání s Tureckem právě začaly. Pan Bilström, švédský minister pro migraci a komisař Baro byli v Ankaře přednedávnem, aby zahájili tato jednání. První schůzka byla velmi plodná, ale ještě to nedospělo k vážnější fázi. A proto je potřeba v tom pokračovat. Je potřeba eh, zajistit dodržování základních práv a evropských hodnot. Rozhodně v tomto smyslu nebudou činit žádné výjimky. Ty diskuze tedy ještě nejsou eh, u konce. Všechny členské státy o tom mohou být informovány, mohou se na tom podílet. A je to, platí to i pro Řecko. Děkuji vám, paní ministrině. Dostal jsem dvě žádosti o dodatečné otázky a chtěl bych vám připomenout ještě několik věcí, než budeme pokračovat. Dodatečné otázky. Eh, na ty je vyhrazeno 30 sekund a víc jich eh, být nemůže. Můžete mít jenom dvě doplňující otázky během jednoho zasedání, pan Papamakulu a pan Melcer. Takže pan Papamakulu první. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, paní ministrině. Pokud tomu správně rozumím, tak teď eh, se jedná o tom, aby došlo k podepsání dohody s Tureckem o spolupráci při řešení migračních otázek. A do toho bude zapojena agentura Frontex. My jsme v Řecku byli svědky toho, že eh, lodi eh, Frontexu byly odmítány v tureckých pobřežních vodách a nás by tedy zajímalo, eh, jestli máte nějaké informace o tom, jestli se situace už zlepšila. Pan Melce herr zu werden ist es sicher sinnvoll. Všichni eh, rozhodně chceme lepší mezinárodní spolupráci, ale eh, ne, nutně musí být tato spolupráce podporována z prostředku Evropské unie. S jakými dalšími státy se plánují podobné operace a jaké jsou finanční pobídky pro účast na těchto operacích Frontexu? Thank you, Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji, paní předsedkyně. Ta otázka plavidel, to již bylo předmětem otázek eh, několikrát a rada na to odpovídala. Rada se obrátila také na turecké úřady, na tureckou vládu, že eh, dobrá spolupráce je nezbytnou podmínkou pro diskuse a požádali jsme také tureckou stranu, aby se zdržela dalších provokativních kroků a já vás chci odkázat na ty předchozí odpovědi také z mé strany. Jinak ta jednání byla zahájena, jsou předmětem mandátu. Já vám nemohu říct o tom více, vzhledem tomu, že to probíhá, ale je na to daný eh, procedurální rámec. Máme také jednání se Senegalem, s Kaferskými ostrovy a Eh, zahájili jsme jednání s Egyptem, Marokem a Mauretánií, ale tady ještě jsme velký pokrok neučinili. Jsou na to postupy, ty se dodržují eh, a Frontex vždycky dostane mandát k tomu, aby jedna s těmito státy. Máme velmi dobrou spolupráci s Moldávií, s Ukrajinou, s Gruzií, s Ruskem, ale u jiných států eh, k tak velkému pokroku ještě nedošlo. Děkuji vám, paní ministrině, a nyní přecházíme k další otázce, což je otázka od pana Kellyho a týká se to jednání o změnách klimatu v Kodani. Uh, uh, no, děkuji a Skutečně, eh, pane Kelly, vývoj v Kodaně nás teď předhání, zatímco tady hovoříme, ale eh, jak jistě víte, jde o dvě hlavní věci, o zmírňování dopadů a financování. Jak říkal pan premiér, eh, máme pořád důvěru, že dosáhneme úspěšného výsledku v Kodaně, což nám umožní, abychom drželi pod dvěma procenty nad, pred, pod pred, pred, nad preindustriální úrovní. A opravdu eh, sehráváme důležitou úlohou. Doufáme, že dojde k politicky závazné smlouvě. Doufáme, že tady bude jasný harmonogram a že to bude opravdu právně závazná smlouva od ledna, eh, od 1. ledna 2013. Aby se ale dosáhlo k dohodě, je třeba překonat určité překážky, je třeba dosáhnout eh, toho, aby se do roku roku 2020 rozvoj země eh, zavázaly k ambicioznímu snižování emisí, například eh, Norsko a některé další země slibují hodně, ale je jasné, že to, co zatím máme, nestačí pro ty dva stupně. A pak eh, do rozvojové země chtějí, aby rozvinuté země i nadále měly měřitelné a verifikovatelné akce. Velké zase rozvojové země, jako je Čína, Indie, Indonésie, Brazílie, Eh, Jižní Afrika a Jižní Korea také předkládají své nabídky docela podstatné, ale rada je přesvědčena, že existuje daleko větší potenciál, aby tyto země se zapojily. Hlavně Čína a Indie je také třeba více, jestliže chceme opravdu eh, udržet se v rozmezí dvoustupňového eh, oteplování. Pak bude třeba, aby tyto země šly ještě o krok dál. Potřebujeme také rámec pro přizpůsobování se klimatickým změnám. Jedná se také o transfer technologie a budování kapacit potřebujeme financování v rámci eh, fajrového řízení, eh, budování kapacit, pomoci rozvojovým zemím a změrňovacích akcí. A minulá eh, rada také přišla s takzvaným fast track financováním a to je velice důležitý příspěvek k větší důvěryhodnosti Evropské unie. Teď se hlavní představitelé vlád a stát tu do dostavují do Kodaně a doufáme, že dospějí k dohodě u klíčových otázek zmírňování dopadů a financování. E, teď už je tady návrh na právně závaznou smlouvu od 1. ledna 2013, snad se to finalizuje co nejdříve po kodaňské konferenci. Těžko říci, kdy to bude. Měli bychom usilovat o e, dohodu do 6 měsíců po ukončení konference. Děkuji paní ministrině, prosím pane Kelly, děkuji mnohokrát. Eh, paní Malstrom, a chci vám poděkovat za velice koncizní, přesnou a logickou odpověď. Nejenom na moji odpověď, ale na všechny odpovědi od té doby, kdy jsem, jsem přišel do um, parlamentu. Vy jste prostě hvězda. Eh, také chci říci, že eh, jsem v té části Evropské unie, která vlastně vede na kroky k řešení klimatických změn. Myslím, že je důležité, že do Kodaně přijel ehm, pr- americký prezident a čínský premiér. To bychom si dříve nemohli ani představit. A jaký bude náš eh, modus operandi v další cestě vpřed k té dohodě? Děkuji. Děkuji, pana Kelly, děkuji za vaše velice laskavá slova. Já si myslím, že skutečná politická jednání začnou zítra, jak jste říkal, až se dostaví celého světa premiéři a prezidenti. Neměli bychom hovořit už teď o plánu B, protože já doufám, že oni posílí dynamiku, aby aby se skutečně vytvořilo eh, ambiciozní politický závazek. A kdyby se to nepodařilo, museli bychom prostě dále jednat. Rozhodně se nevzdáme, protože svět od nás očekává výsledky. Toto je nejdůležitější otázka naší generace. Nesmíme selhat, pokud se nedohodneme zítra nebo pozítří, budeme hovořit dál, dokud se nedohodneme. Děkuji mnohokrát a teď přecházíme k další otázce, kterou předkládá pan Mitchell a týká se eh, financování boje proti změně klimatu v rozvojovém světě. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, budeme pokračovat s tématu. Eh, jak pan poslanec správně říká, Eh, velice zásadním prvkem eh, jednání Kodaní je financování boje s klimatem. Já bych eh, na začátek se chtěl vrátit k říjnovému zasedání říjnovému sametu radu, kde jsme se rozhodli, že budeme okamžitě začínat s příslušnými akcemi a se zvláštním důrazem na rozvojové země. A na prosincové samitu před několika dny jsme se rozhodli, přislíbili jsme 4,2 miliardy eur na eh, několik budoucích let. Já myslím, že tím jsme vyslali velmi silný signál eh, směrem k jednání, které nyní probíhá. Evropská rada dala eh, uznala, že je třeba eh, výrazně zlepšit eh, toky veřejných i soukromých prostředků eh, do problematiky změny klimatu. A jak jste ve své otázce řekl, říjnový summit skutečně schválil, že celkové čisté náklady na adaptaci v rozvojových zemích může do roku 2020 dosáhnout 100 miliard eur Eh, přičemž tyto země se budou muset snažit také sami, eh, budou se muset zavést mezinárodní trhy s uhlíkem a mezinárodní systémy financování. Eh, dále se odhaduje, že tady bude řada dalších zdrojů, ale to, co jsme zde schválili, tak to je podle našeho názoru skutečně ten nejlepší odhad. Eh, hovoří se o tom, že do roku 2020 eh, to bude, tedy ty náklady budou ve výši zhruba až 50 miliard eur ročně a Evropská unie určitě eh, se na tomto množství bude podílet významný příspěvkem. Jak také říjnový summit zdůraznil, Kodaň eh, by se měla orientovat podle toho cíle, eh, že globální oteplování by nemělo eh, být rychlejší než o 2 stupně Celsia do roku 2050. Pan Mitchell? Já bych chtěl skutečně se připojit k paní ministrině a říci, že si skutečně oceňujeme a ceníme postoje rady. Prezident Spojených států, pokud víme, vedl eh, debaty s některými vedoucími osobami ze třetího světa. Eh, mě by zajímalo, jestli Evropská unie se snažila eh, nějakým způsobem překlenout tu propast mezi námi a Spojenými státy a Eh, může mě, paní ministrině, ujistit, že pokud se zavážeme k nějakým platbám eh, v souvislosti s klimatem, eh, že to budou tedy další peníze a že nebudou to peníze jenom přesunuté z jiných agent, jako třeba boj proti chudobě. K první otázce, paní předsedkyně. Samozřejmě během podzimu proběhla řada různých bilaterálních jednání přípravných Spojené státy a Evropská unie jsou v neustálém kontaktu a my se snažíme tedy eh, posílit ambice na straně Spojených států amerických. Eh, samozřejmě eh, ta jednání jsou mnohovrstevná, my jsme měli třeba jenom se švédským předsednictvím šest bilaterálních jednání, třeba s Čínou, Ruskem, Indií, Afrikou, Ukrajinou a také Spojenými státy. Čili skutečně ta aktivita byla obrovská. Pokud se financování týče, no tak toto je kombinace stávajících a nových prostředků, to musím říci. Některé země eh, připravili svůj vlastní mix, některé už před pár lety alokovali části své rozvojové pomoci eh, na klima, poněvadž ty nejméně rozvinuté země budou klimatickými změnami trpěti nejvíce. Je tedy logické, že část rozvojového rozpočtu samozřejmě půjde na přesně zacílené eh, kroky v souvislosti s klimatem. Bohužel Eh, v důsledku finanční krize mnohé členské země změkčily své ambice, to je skutečně politování hodné. No a jak říkám, je to tedy kombinace nových a stávajících prostředků. Děkuji a nyní přejdeme k další otázce od pana Adama Kouši a týká se návrhu směrnice Rady o implementaci principu rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženství, přesvědčení, eh, postižení, věk nebo sexuální orientaci. Děkuji. Opatření na zlepšení této situace jsou naprosto nezbytné, tak jak je to popsáno v této otázce pana poslance. My jsme ověřovali, jestli všechny technické parametry v této směrnici jsou mm, dobře upraveny. Čtyři oblasti tam nejsou plně pokryty. Je to věk, sexuální orientace, fyzický, fyzické postižení a náboženské přesvědčení. My jsme nedávno přijali zprávu, která popisuje právě rozsah působnosti těchto opatření a jejich harmonogram. Zvláštní otázka související s výrobou musí být dále diskutována. Další otázky je potřeba řešit, například jaké budou dopady této směrnice a bude potřeba navrhnout text, se kterým budou moci souhlasit eh, všechny členské státy. V tomto okamžiku ještě pořád probíhají rozhovory a chvíli bude trvat, než dospějí ke konci. Děkuji, pan Koša, prosím. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát nagyon biztató lépések kezdődtek el. Paní eh, ministrině, eh, děkuji za vaši odpověď. Já vidím, že už eh, byl učen pokrok, chci upozornit na to, že v Evropské unii je několik milionů lidí s postižením, ale to se netýká pouze nich. Týká se to celé naší stárnoucí populace v Evropské unii. A Neplatí to tedy pouze pro osoby s postižením, ale pro všechny osoby, které jsou pokročilého věku a které například jsou odkázány na eh, na vozíčku a například mají těžký přístup do hromadné dopravy a tak dále. Každopádně vám děkuji za vaše informace, jsou to všechno velmi důležité otázky, na které musíme dohlížet. Děkuji, paní ministrině. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s panem poslancem v tom, že tuto směrnici rozhodně potřebujeme. A souhlasím také s tím, že tady je několik milionů lidí v Evropské unii, kteří nemohou požívat plně svých eh, svobod a který eh, nemají takový život jako všichni ostatní a to je politování hodné. Rada souhlasí s tím, že to je velmi radikální návrh, který bude spojen s různými praktickými a finančními dopady a bude to vyžadovat jednomyslnost členských států, a poté také souhlas Evropského parlamentu, předtím než to bude moci být přijato. Eh, musíme si také uvědomit, že tento koncept ještě nemáme, ale my budeme do konce našeho předsednictví o to usilovat a já jsem si jistá, že i španělské předsednictví udělá všechno pro to, abychom dosáhli řešení. Děkuji vám, paní ministrině, a nyní budeme pokračovat. Podobná otázka je od paní Blinkevičute, která se má otázku související s ochranou práv eh, lidí s postižením. Tak, so mycket, fru talman. Jo. Eh, paní předsedkyně, ano, všichni si uvědomujeme, jaké jsou sociální obtíže, které vznikly v důsledku hospodářské krize. Pochopitelně, že je nutné chránit eh, skupiny zvláště zranitelných osob. Musíme se snažit bojovat proti vyloučení. Víme, že existují zdravotně postižené a jinak zranitelné osoby, které nejsou schopny vést patřičně život kvůli diskriminaci, ale rada zdůraznila nutnost, aby se zajistil přístup na pracovní trh v rámci Lisabonské strategie pro lidi s postižením. Už k tomu máme také doporučení pro zaměstnání v březnu. Rada spolu s členskými státy přijala usnesení k této věci. Týká se to zdravotně postižených osob Evropské unie. Je velice důležité, aby takto ohrožené osoby se mohly integrovat integrovat na pracovní trh. O tom se hovoří také v závěrech Rady z 13. listopadu roku 2009. A musíme těmto lidem umožnit, aby se dostali na pracovní trh, protože to je také předpoklad dlouhodobého růstu. Chci připomenout, že parlament a rada se společně dohodly, že v roce 2010 budeme zvláště se zaměřovat na boj proti Eh, chudobě a sociální vyloučení. A to by mělo zahrnout také poskytování vzdělávání všem a také rovný přístup k technologiím, zejména informačním technologiím pro všechny, zejména pro postižené osoby a jsou ještě další doporučení k seto rodinných příslušníků, osob s postižením a jiných osob, které jsou ve znevýhodněné situaci, takže se těšíme na další iniciativy, které nepochybně budou v tomto směru učiněny. Co se týče směrnice Rady o rovném zacházení s lidmi bez ohledu na náboženské přesvědčení, věd k postižení či sexuální sexuální orientaci. Jsme přesvědčeni, že zdravotně postižené osoby eh, budou jistě eh, těžit, jestliže se uskuteční tato eh, směrnice a pracovní skupina Rady o sociálních záležitostech pořád ještě tento text řeší. Už byla přijata zpráva o postupu v listopadu, ale bohužel ještě nedošlo ke společné dohodě. Nevíme, jak to dopadne, protože jednání probíhají, ale přejeme si, abychom dostali nakonec dobrý text. Jak už jsem zmínila, Členské státy se musí dohodnout na tomto návrhu. Je tedy na členských státech, aby se zamysleli nad tím, jaké by byly eventuální důsledky hospodářské krize. Až dosáhneme jednomyslnosti, pak nepochybně eh, Evropský parlament v souvislosti s článkem 19 Lisabonské smlouvy toto rovněž podpoří. Děkuji, pane ministře. Prosím, paní Viliu Blinkevičiuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrině Malström. Já vám chci poděkovat eh, a ve vaším, jmén, i vaším jménem Švédsku, protože za švédského předsednictví eh, Rada ministrů se připojila také k úmluvě OSN o zdravotně postižených osobách. To byl dobrý krok, ale pouze krok ehm, ehm, v mnoha členských státech je situace značně rozlišná, odlišná. Někde například zdravotně postižení nemohou mít služby znakového jazyka, někde zase nejsou k mání jiné služby. Nesmíme zapomínat, že až 10 eh, občanů Evropsk- států Evropské unie jsou tak či onak postiženy. Já vím, že jsou problémy s uplatňováním antidiskriminační směrnice ale snad bychom mohli pomyslet na zvláštní směrnici o právech postižených osob, která by byla pro nás pro všechny závazná a která by zabránila diskriminaci zdravotně postižených osob. Prosím, paní ministrině. Já jsem si myslela, že už to je další otázka, omlouvám se. Chci zdůraznit, že to není nedostatečná politická vůle. My si uvědomujeme, jak důležitá je tato směrnice a velice jsme se snažili, aby byla dodělána, ale já prostě nemohu nic změnit na skutečnosti, že k tomu potřebujeme jednomyslnost a ta ještě není. Švédské předsednictví, stejně jako předchozí předsednictví, se velice snažila navrhovat různé kompromisy, různé cesty vpřed, eh, scházejí se četné pracovní skupiny, často se scházejí a budeme na tom pracovat až do konce našeho předsednictví, ale bohužel jednomyslnost ještě nebyla dosažena. Myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom nějak rozdělovali tu směrnici na různé části, a protože eh, hlavním cílem, a tak to podpořil i Evropský parlament, byl mít komplexní směrnici proti diskriminaci diskriminaci a kdybychom to začali dělit na kousky, tak by se to, to komplexní zaměření ztratilo, to by byla škoda. Takže si myslím, že bychom měli mít tuto směrnici, jistě by byla velice cena eh, v boji proti diskriminaci postižených osob, ale i jinak diskriminovaných osob všude v Evropě. Chci vám jenom znovu jemně připomenout, že doplňkové otázky nemají trvat déle než půl minuty. Mám tady řadu požadavků na doplňkové otázky. Musím eh, přihlédnout k pořadí kladených otázek a k tomu zda už hovořili, takže mohu dovolit jenom dva otázky. Bude to paní Klas a paní McGuinness. Paní předsedkyně, diskriminace té musíme bránit, to je společenský problém, to, to se žádá, abychom všichni proti tomu něco dělali. Souhlasíte se mnou, paní předsedkyně, že neexistují jasná měřítka, podle kterých je možné stanovit, zda jde o diskriminaci. Když například někdo pronajme byt a někdo jiný, který ten byt nedostane, tak ho žaluje za to, že to dostal někdo jiný. Já myslím, že Eh, ta připravovaná směrnice by měla stanovit požadavky na členské země, které je pak musí realizovat. Eh, je to vlastně velice těžké, aby se Evropa na něčem shodla. Uh, Děkuji paní předsedkyně radě. Chtěla bych, my hovoříme o právech um, postižených lidí a náš kolega pan Koša byl právě zvolen prezidentem skupiny pro boj proti postižení Evropském parlamentu. A co se týče ekonomické krize, Včera jsme tady o tom měli rozpravu a vykýváte. Velice jsme vyjadřovali obavy ohledně institucionální péči o děti a mladé lidi. A bojím se, že de, pro, program deinstitucionalizace se zpomalí vzhledem k hospodářské krizi a to se týká i nás tady i mimo Evropskou unii. V dobách hospodářské krize vždycky ti nejzranitelnější nejvíce trpí. Děti, mladí lidé, staří lidé, postižení lidé. A proto jakožto odpovědní politikové si musíme být toho velice vědomi. A také se to přidalo k doporučením a závěrům rady, pobízdka tedy pro členské státy, aby přihlíželi hlavně k tomu, že ty nejzranitelnější skupiny osob vždycky nejvíc trpí. S tím naprosto souhlasím. A e, abych zareagovala na vaši otázku, než e, budeme mít e, celkovou směrnici, je velice těžké nastavit standardy evropského rázu, co se týče diskriminace postižených osob. Nejprve musíme mít tu celou směrnici a pak teprve pracovat. Uvědomuji si, že to představuje obrovskou práci, která je před námi. Uvědomuji si také, že tady je obrovská masová diskriminace, že jsou velké potíže, s nimiž se postižení snaží, stýkají eh, v běžném si životě, že jim to neumožňuje žít život naplno a využít eh, celý svůj potenciál. Ale nejprve musíme mít tu celou směrnici a tak také bylo rozhodnuto, že příští rok bude rokem boje proti vyloučení a to jistě nám umožní také předkládat konkrétní návrhy a organizovat společné akce, abychom zvyšovali povědomí o této věci ve všech členských státech. Děkuji, paní ministrině, určitě v kontextu této um, diskuse by si sněmovna popřála, abych i já popřála panu Kosovi k jeho zvolení předsedou Teď přecházíme k další skupině. Osmička byla stažena, stejně jako otázka číslo 9. Otázka číslo 10 je nepřípustná, protože to byl eh, předmět eh, zvláštní rozpravy dnes. A další otázka číslo 11, tu položil pan Palec, Palekis, ale ten tady není, takže také odpadá. Dostáváme se tudíž až k otázce pana Angorakise o krutém zabíjení chudých peruánských zemědělců pro zisk. Prosím, eh, pokud jste to stihla sledovat, paní ministrině, pak máte slovo. Eh, fru talman, som den ärade ledamoten... Děkuji, paní předsedkyně. Jak eh, všichni víme, dodržování lidských práv, to je jedna z evropských hodnot, jedna z hodnot, která symbolizuje Evropskou unii. A my tedy chceme, aby také v našich partnerských zemích se respektovala základní práva. Pokud se týče o něch incidentů, my jsme toto v radě neprojednávali za eh, švédského předsednictví. My samozřejmě víme o těchto incidentech z médií, ale také víme, že nejnovější zprávy Eh, tvrdí, že ta původní, co se dostala do novin, de facto nebyla pravda. Eh, zpráva se tady nemůže vyjadřovat eh, k spravodajství a to znamená, že švédské předsednictví nemůže reagovat a nemůže spekulovat. Děkuji vám, paní ministrině, pan Angurachis. Paní předsedkyně, já musím říct, že tato odpověď mě naprosto neuspokojila to, co řekla paní ministrině, eh, tedy eh, tady se jedná opravdu o příšerné zločiny, kterým není rovno. Na jedné straně my, jako evropské země, Eh, bychom měli mít prostředky na to, abychom eh, vnesli světlo do této otázky. Máme přece vztahy z Peru, máme také informační kanály, prostě můžeme se ptát vlády, prostě eh, jak si můžeme hrozit příslušnými opatřeními, když se to nespraví. Paní ministrině? Děkuji. Paní předsedkyně, Zprávy, které jsme dostali z různých míst od různých orgánů, se od sebe velice liší. Zdá se, že tyto incidenty, že tedy de facto zprávy o těchto incidentech eh, se nezakládají na, nezakládají na pravdě. To by skutečně mohl být pouhý blav, i když pokud by se to stalo, tak by to bylo hrozné. A my skutečně nemůžeme, nemáme kompetenci a nemáme možnost na toto reagovat. Děkuji vám, paní ministrině. Dostáváme, dostáváme se k další otázce pana Čarneckého a ta se týká diskriminace polské menšiny na Litvě. Paní ministrině? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane Čarnecky, Eh, rada potvrzuje eh, vysoké postavení charty eh, základních práv člověka a rada se staví s plnou svojí váhou za dodržování všech práv a rovné zacházení. Já bych chtěla říci, že otázky ochrany menšin, že také spadají do kompetence Rady Evropy. To, co pan Čanecký, na co se ptá, tak toto je právě přeskoumáváno příslušnými orgány Rady Evropě. Eh, zejména pokud se týče směrnice 43 eh, z roku 2000, eh, která se týká implementace rovného zacházení bez ohledu na cokoliv, Eh, je třeba říci, že všichni mají právo na tuto ochranu bez ohledu na právní postavení. Týká se to oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany, vzděla, vzdělanosti a přístupu k sociálním a zdravotním službám. Komise eh, také sleduje plnění těchto závazků v členských zemích. Podle stokholmského eh, protokolu Eh, je, se nyní zvažuje dodatečný protokol, který se bude týkat případné ochrany zvláště, eh, zvláště zranitelných eh, osob a skupin osob. Děkuji, pan Žanecky. Bardzo dziękuję. Velice děkuji, paní ministrině či paní komisařko za tuto odpověď, zvláště za to, že jste zdůraznila, že Rada se bude stavět proti veškerým formám diskriminace národních menšin na území Evropské unie. Tady se to týká území Litvy. Je to velice důležité prohlášení. Velice děkuji. Bohužel dochází k soustavné činnosti litevských eh, orgánů. Týká se to školství, dvojazyčných názvů v různých místech a také v různý, při různých administrativních úkon, úkonech. Je to neslíchaná věc a velice prosím radu, aby to sledovala. Thank you. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já mohu jenom zopakovat principy a hodnoty, eh, které jsou hodnotami a principy Evropské unie a které Evropská unie vždy brání. A samozřejmě, že ty konkrétní události, o kterých hovoříte, jsou nyní ve zkoumání Radou Evropy a jinak, eh, pokud by tam skutečně docházelo k diskriminaci, tak je to úkol pro komisi, aby dbala na dodržování evropského práva. Děkuji vám, paní ministrině. A s potěšením konstatuji, že pan Kalak eh, se dostavil za pana Crowleyho a to se týká další otázky, a sice pronásledování buddhistických mnichů a jeptišek ve Větnamu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám za tento dotaz. Rada si velice dobře uvědomuje situaci v oblasti lidských práv ve Větnamu. My velice pečlivě sledujeme dění v této zemi Rada a komise dvakrát ročně posuzují eh, situaci v rámci dialogu o lidských právech, který vedeme s Větnamem. My jsme 11. prosince byli v Hanoje a hovořilo se o věcech, jako je svoboda projevu, reforma eh, trestního práva a svoboda náboženství a vyznání. Dá se říci, že situace konkrétních vězňů a dalších osob byla také diskutována. Evropa, Evropská unie také zmínila eh, ty nejpalčivější problémy. Rada a komise rovněž dlouze debatovali eh, s obyvateli věznici Flam a dále existuje usnesení Evropského parlamentu. Eh, k této věci. Eh, Tetýž den komise se setkala také s nejvyššími představiteli Větnamu v souvislosti s předpokládaným uzavřením eh, dohody o přidružení a partnerství, která by měla být podepsána v příštím roce. Hovořili jsme také o zabavování církevního majetku a represe proti blogerům a dalším uživatelům internetu jak to bylo zmíněno i zde. Tak jsme hovořili o situaci ve vesnici Plum. My jsme pozbudili všechny, aby dodržovali lidská práva a dodržovali všechny závazky v souvislosti s celosvětovou deklarací lidských práv a mezinárodními konvencemi, k ním se připojil také Větnam. Pokud se týče eh, usnesení Evropského parlamentu, eh, ta nám pomohla, poněvadž vyšla velmi silný signál a parlament eh, v těchto otázkách bude sehrávat nyní daleko silnější roli než dříve. Eh, my eh, jsme provedli návštěvy v klášterech od 8. do 10. prosince a také přímo na místě v Plamu, tak abychom měli aktuální informace. Evropská unie bude pečlivě i nadále sledovat celou situaci. Děkuji vám. Eh, chtěl bych, eh, chtěl bych poděkovat za tuto velice konzistentní odpověď jménem svým i jménem kolegy Crowleyho. My jsme velice rádi, eh, že takto k tomu Rada a komise přistupují. Je to velice pragmatické. Těšíme se na další sledování situace. Děkuji, zdá se, že další otázka doplňující k tomu není, takže postoupíme eh, k další otázce pana Gallaghera a eh, ta se týká žádosti Islandu o vstup do Evropské unie. Eh, Děkuji vám. To je velmi zajímavá otázka. Já bych chtěla pouze připomenout závěry rady z 8. prosince, kde se říká, že Island je zemí s velmi tradiční, eh, velmi dlouhou demokratickou tradicí a mohl by eh, obohatit eh, Evropskou unii. Už je hluboce integrován, protože je součástí jak šengenské oblasti, tak evropského hospodářského prostoru. Žádost o členství byla v červenci oficiálně předána švédskému předsednictví. Já osobně jsem ji přijala a rozeslali jsme ji všem ostatním členům rady. 27. července potom se konala schůzka, kde jsme se dohodli na tom, že bychom měli přistoupit k procesu rozšíření na základě hodnocení podle pravidel, která byla přijata v roce 2006 a také v souladu s článkem 49 smlouvy jsme se rozhodli, že tuto žádost eh, přijmeme a vyzvali jsme komisi, aby nám předložila své stanovisko k této žádosti. To všechno je v souladu s právním rámcem. Bylo to potvrzeno také eh, summitem v Kodani v roce 1993 a dalšími eh, dokumenty rady. Minulý týden potom rada přijala dokument, který říká, že poté, co komise předloží své stanovisko, tak se rada k této otázce vrátí. To znamená, že rozhodnutí o zahájení přestupních rozhovorů bude moci být zahájeno v prvních měsících španělského předsednictví. Děkuji vám. Pane Gallagheri, máte nějakou doplňující otázku? Do mikrofonu, prosím. Já bych chtěl poděkovat paní ministrině za její odpověď. Já jsem předseda delegace, která má na starosti také Island a já plně chápu, že každá žádost o členství musí posouzena podle skutečnosti. a už jenom to, že Island během velmi krátké doby odpověděl na tolik našich eh, otázek, znamená, že má velký zájem a znamená to, že islandská vláda je odhodlána v tomto procesu pokračovat a já doufám, že brzy dojde k rozšíření Evropské unie o tento stát a že Island se brzy stane členem EU. Je to eh, jedna z nejstarších demokracií na světě a bude na islandských občanech, aby se rozhodli, jestli chtějí být členy EU, ale doufám, že na příštím zasedání Rady bude učiněn ten další krok a že bude učiněno příslušné prohlášení. Děkuji všechny postupy týkající se této přihlášky musí být eh, posouzeny. Komise ještě nedokončila vypracování svého stanoviska, ale pracuje se na tom a již byl jmenován také vyjednávací tým a jeho práce bude velmi důkladná a já doufám, že také co nejrychlejší, takže si myslím, že můžeme se spolehnout na to, že příští měsící komise přeloží své stanovisko a potom rada eh, oficiálně rozhodne. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní se chtěl něco zeptat pan Dorosa, ale není v sále, takže to Přejdeme k další otázka, což je otázka paní McGuinness, která se týká periodicky rozložitelného odpadu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Každý den produkujeme obrovské množství odpadu v našich zemích. Jak se s ním potom nakládá, má samozřejmě dopad na životní prostředí a v nedávné zprávě od Evropské komise o implementaci evropské odpadové legislativy e, vychází najevo, že přestože některé české státy učinily určitý pokrok, tak ještě musí řada států vybudovat příslušnou infrastrukturu pro odpadové hospodářství, tak aby to naplňovalo pravidla stanovená touto legislativou, zejména se to týká skládkové směrnice. A co se týče biologicky rozličného odpadu, devět států Eh, splnilo cíle stanovené eh, legislativou v roce 2006. Eh, v červnu tohoto roku potom rada konstatovala, že souhlasíme s komisí v tom, že je potřeba splnit tyto cíle v oblasti biologicky rozložitelného odpadu. Budeme pokračovat v našem hodnocení implementace. Musíme se zaměřit na to, abychom objem tohoto odpadu co nejvíce snížily. A co se týče recyklace, víme, že by bylo dobře využívat tohoto odpadu například na produkci plynu. A rada konstatovala také, že lepší hospodaření s odpadem by eh, mohlo znamenat udržitelnější eh, systém, mohlo by to na pomoci boji proti klimatickým změnám a také dosažení Eh, našich cílů a této oblasti. Děkuji vám za vaši odpověď. Myslím, že všichni v tomto parlamentu podporují toto úsilí. Pokud eh, jste, podíváte na nějakou skládku a nadechnete se, tak si uvědomíte, že to není nic příjemného a já myslím, že by se s tím rozhodně něco mělo dělat. Máte nějaké vysvětlení toho, proč to bylo pouze devět členských států, které splnily tyto cíle? Myslím, že by toho pokroku mělo být více. Všichni souhlasí se zásadami, ale proč se nám nedaří tyto cíle splnit? Eh, Děkuji, musím eh, se přiznat, že nejsem odbornicí na tu téma, ale jak jsem pochopila z prohlášení komise, tak eh, členským státům chybí infrastruktura. A ta infrastruktura je samozřejmě velmi nákladná. V dlouhodobém výhledu by mohla být prospěšná, ale členské státy do ní ještě neinvestovaly a proto to trvá tak dlouho. Děkuji, paní ministrině. A teď přejdeme k poslední otázce pro tento večer a vlastně k poslední otázce za vašeho předsednictví. Pokládají pan Hans-Peter Martin a týká se úspěchů švédského předsednictví v oblasti transparentnosti. Tady jistě je co sdělit. Ano, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. A děkuji také za tuto otázku. Jak pan poslanec řekl, je to opravdu velice důležitá otázka pro Švédsko jako členský stát a jako pro předsedající stran. Chtěli jsme zvýšit transparentnost, to byla naše priorita. Chtěli jsme to udělat všude v radě. Mohu například říci, že rada nebo na webové stránce předsednictví se poskytovaly informace o zasedáních, dokumentech, web streaming je to k dispozici ve třech jazycích. Za posledních několik měsíců švédské předsednictví dělalo vše, co mohlo, aby zlepšilo přístup i k dokumentech. V září, eh, eh, říjnu a listopadu se konalo 20 veřejných diskusí pod záštitou švédského předsednictví v eh, v souladu s článkem 83 jednacího řádu. Měli jsme také 25 eh, veřejných diskusí v rámci Rady a kofin. Co se týče obecných rozprav, obecných jednání, 59 různých bodů bylo předloženo jako A a 9 se diskutovalo jako B body na jednáních rady. Pokud si pan poslanec myslí, že to je hodně málo, tak si musíte připomenout, kolik bylo těch bodů k jednání na pořadu rady. To se totiž velice liší podle toho, kolik je bodů v rámci spolurozhodování a tak dále. A nový parlament ještě neměl tolik bodů tam, jako by tomu normálně bylo. Nicméně eh, určitě komise bude navyšovat návrh legislativních návrhů, které bude diskutovat i Evropský parlament. Teď, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, všechna zasedání rady o těchto legislativních bodech budou veřejná, což nás velice těší. My si totiž myslíme, že se tím Evropská unie stane efektivnější a důvěryhodnější a opravdu český parlament včera přijal iniciativu, že se sejde s Mezinárodní pracovní skupinou pro transparentnost a Margot Wallström, viceprezident komise a paní Wallis jako viceprezidentka parlamentu tam byly a hovořili jsme o řadě praktických návrhů na zlepšení přístupu k informacím o evropských institucích, aby byly uživatelsky přátelštější pro evropské občany. Pan Hans-Peter Martin, děkuji. Mal herzlichen Dank. Děkuji vám. Nestává se eh, často, eh, že eh, tady Eh, můžeme vést takový dialog. Je to vlastně ten poslední dialog, který jste vedete, je to pro mě velkou ctí. Paní ministrině, eh, eh, víte, že je to taková malá nebo dlouhá cesta, po které se pohybujeme velice pomalým tempem, tedy směrem k větší transparentnosti. Já jsem sice kritický, ale zapálený pro Evropan a proto nemohu být spokojen s tím, eh, čeho jsme zatím dosáhli. Vy nám tady eh, zanecháváte určité dědictví a samozřejmě mm, potom se na tom může dále pracovat a bude pracovat eh, v pracovních skupinách rady. Chtěl bych se zeptat, v té dlouhodobější perspektivě, vy máte vlastně deset let za eh, zkušenosti s evropskou politikou, je možné, že Evropa, vidíte šanci, že Evropa se dostane do stejného stádia, ve kterém se už desítky let nachází Švédsko? Paní ministrině? Opravdu je to velice důležitá otázka. Já bych řekla, že přístup k dokumentem a transparentnost se opravdu značně zvýšily za posledních deset let. Je to díky nařízení 1049, což je velice důležité nařízení. Já jsem velice hrdá na to, že jsem měla možnost se účastnit jeho zrodu. A také ovšem záleží na tom, jak jsme to realizovali. Je to o postojích a ty se také za posledních deset let zlepšily. Mnoho lidí v našich evropských institucích si uvědomili, že otevřenost a transparentnost nejsou nebezpečí, že je to věc dobrá, efektivní, dobrá kvůli legitimitě a že to také snižuje možnost, že se něco udělá špatně nebo že dojde ke korupci. Pořád ještě máme před sebou práci. Lisabonská smlouva nám dává nové možnosti. Doufám, že všechna další předsednictví je využijí co nejlépe a komise už včera řekla, že sem zpět přijdou s návrhy na základě i Lisabonské smlouvy, jak můžeme postupovat před v oblasti transparentnosti. Pořád zbývá ještě hodně udělat, nicméně udělali jsme, urazili jsme dlouhou cestu, ale jak pan poslanec správně říká, je to trvalý boj a já se velice těším, že budeme společně nadále bojovat. Děkuji. Tím Eh, ty otázky, které nebyly kvůli nedostatku času zodpovězeny, kromě 19. otázky, budou zodpovězeny písemně, protože ta 19. byla nepřípustná. Děkuji mnohokrát, paní ministrě, drahá celě, dělím, velice děkujeme za vynikající spolupráci i při otázkách ústnímu zodpovězení během švédského um, přes, um, předsednictví a těšíme se, že i se schválením této sněmovny vás tady budeme vítat v další roli. Tím koncím otázky k ústnímu zodpovězení. Další zasedání bude zítra eh, ve čtvrtek 17. prosince 2009 9, z 9 do 1, z 3 do 5. Program je natištěn eh, i je k dispozici také na internetu a tím končím tuto